a zítra v, eh, v poledne se bude hlasovat. Teď přecházíme eh, k dalšímu bodu na našem jednacím pořadu a to bude zpráva Kriščana eh, Karinše mezivládní dohody uzavřená mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. A jenom se ptám, rozhlížím se, pan komisař Dechuk bude zastupovat komisi, ale ne. Prosím, vítám pana komisaře Ettingera. Myslím si, že za okamžik můžeme zahájit rozpravu, až pan komisař zaujme své místo. Můžeme tedy začít. Čtyři minuty má nejprve pan zpravodaj, pan Karinč. Prosím, pane zpravodaj, máte slovo. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, víme, že v Evropské unii jsme hodně závislí na dovozech energie. V odvětví plynu ta závislost činí zhruba 60 a má vzrůstající tendenci. V sektoru ropy je to více než 80 co dovážíme. Samozřejmě pro nás v Evropě je velice důležité, abychom měli spolehlivé dodávky energie. A e, jak to dnes vypadá? Každý členský stát má e, dvoustranné dohody uzavřené s třetími státy, e, které dodávají energii. Nicméně Tyto dohody jsou naprosto netransparentní. Nikdo netuší, co je v nich napsáno, krom samozřejmě dotyčného členského státu. Samozřejmě, že je možné že eh, v tomto směru nebudeme mít evropskou, nebudeme sledovat evropskou legislativu, kde se jedná o konkurenci, o využívání infrastruktury a cest dodávek. A co to pro nás znamená? Co to znamená pro eh, spotřebitele, pro veřejnost? Znamená to, že my jedně trpíme. jestliže nebude konkurence pořádná, budou dále stoupat ceny, nebude tady tedy žádná evropská koordinace a v tom případě Eh, to eh, bude politika eh, rozděl a panuj, čili každý členský stát si pojede po vlastní ose. A co my navrhujeme? Evropská rada v závěrech roku 2011 naznačila, že by komise měla přijít s návrhy řešení, což také komise udělala. A právě o tom máme dnes diskutovat. A abych to všechno zjednodušil, o co hlavně jde v tom návrhu. Návrhuje se, že potřebujeme mechanismus pro výměnu informací tak, aby členské státy poskytovaly informace komisi o bilaterálních dohodách. Pak by mohla komise tyto dohody vyhodnocovat z toho hlediska, za jsou souladu s evropskou legislativou a pravidly a mohli bychom také v tom případě nastavit určitý mechanismus koordinační, aby Evropa hovořila skutečně jedním hlasem s dodavateli eh, myšleno třetí státy. Když jsme začali o tom jednat ve výboru, tak eh, jsme dospěli brzy k naprosté jednomyslnosti, že musíme podpořit komisi, že eh, musíme naopak tento návrh ještě dále posílit. A 90% členů výboru to podpořilo. Máme tedy výrazný mandát pro, ty part, pro trialog. Eh, sešli jsme se samozřejmě také eh, se stínovými zpravodaji, ale pak už tady došlo k určitému střetu, protože Evropská rada, jak se ukázalo, ve skutečnosti nestojí u toto legislativu. Ale spolupracovali jsme s Danským eh, předsednictvím a v rámci tří trialogů jsme nakonec dospěli ke kompromisu, který je pro parlament i pro Evropskou radu akceptovatelný. Jak to vypadá? Navrhuje se toto. Komise by eh, mohla vytvořit takovýto eh, mechanismus pro výměnu informací a pak členské státy by tam poskytovaly veškeré informace o eh, už minulých dohodách i o těch, které uzavřou budoucnosti a pak by komise eh, zjišťovala, zda je všechno v pořádku a eh, takováto informační základna by také pomohla komisi v jejich eh, jednáních s třetími státy ale rozhodně se nezna, neříká, že by měla komise zasahovat do procesu na začátku, protože Evropská rada byla proti. Ale já bych chtěl požádat kolegy, aby podpořili takovýto kompromis, kompromisní legislativní návrh. Budeme postupovat po krocích, až dospějeme k jednotné energetické politice EU, což je přesně v zájmu našich spotřebitelů. Děkuji. Mister. Nyní chci dát slovo k panu komisaři Gentrovi Ettingerovi, aby se vzal slovo jménem komise. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci, není to poprvé, co chceme spole- silnější společnou pozici v vnějších vztahích v energetice. Um, mohu s poslancem, kolegou poslance jenom souhlasit, který prezentoval celý vývoj. Také ehm, to, to vedlo k úspěšné ehm, jednání parlamentu. O co jde? Jde o to, že máme ze státní dohody členské státy s třetími státy, o kterých víme, že nejsou stoprocentně eh, opřené o evropské právo, tedy nejsou eh, v souladu s evropským právem. Byly sjednány členskými státy proto, že ne proto, že chtěli rozlobit Evropskou unii, ale protože byli pod tlakem třetích zemích. Tedy od těch dodavatelů byli eh, vlastně donuceni k těmto dohodám. Takže um, otevření je, no, zveřejnění je eh, správná cesta, jak zajistit, aby tyto dohody spočívaly na evropském právu a eh, nebyly měněny. Za druhé, jde o konkurenční výhody a nevýhody. Když um, dodavatel a stát zná všechny dohody a smlouvy, ale členské státy znají jenom ty vlastní, tak to není transparentní a transparentní pravidla pro transparentnost by tady mohly pomoci pak jde o investice. Jsou to obvykle soukromé investice do um, plynovodu a podobně. A tyto projekty infrastruktury vyžadují určitou právní jasnost. Pokud nejsou mezistátní dohody známé, tak vládne nejistota. Větší transparentnost v souladu, um, co se týče souladu těchto smluv s evropským právem by vedla k tomu, že bychom eh, nebyla žádná ošklivá překvapení, nedocházelo k porušení práva a mm, byly, mohly se vytvářet investiční pobídky a podobně. Stávající eh, kompromis není to, co jsme navrhovali a co si parlament také přál, ale je to první významný krok. Máme dnes poprvé určitou evropskou energetickou um, zahraniční politiku. Ta hra třetích stran už nebude tak lehká. Všechny prvky v tom návrhu, povinnost předkládat stávající či které mají vliv na vnitřní trh komise může požadovat jako účast na vyjednávání jako pozorovatel a možnost toho, aby vyjednané smlouvy byly prověřeny co do souladu s evropským právem. To všechno vytváří jistotu a posiluje evropský trh a pozici členských států. Ještě jednou děkuji za spolupráci parlamentu, ale také eh, se ukáže, jak se to v praxi osvědčí. Přesný dohled a dodržování naší nové legislativy v příštích letech se bude kontrolovat. Musí kontrolovat. A komise bude sledovat, zda tím díky tomu bude mít dostatečné instrumenty. Pokud ne, tak za několik let dáme návrh k tématu e, energetická zahraniční politika. Je to první důležitý krok, ale jistě budou nutné i další kroky. Děkuji vám za spolupráci. Děkuji, pane komisaři. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nový mechanismus k výměně, o výměně informací poslouží tomu, aby se zlepšila soudržnost států Evropské unie v energetické oblasti. Zároveň se zlepší strategická pozice EU vůči třetím státům. Dnes tady hovořím jako mluvčí výboru pro zahraniční záležitosti. Nemůžeme záviset tolik na dovozech zemního plynu a ropy a proto je třeba posílit soběstačnost v energetickém zásobování z vlastních zdrojů a na základě silných dohod. K tomu přistupuje, že právní jistota je příhodná i pro budoucí rozhodování o investicích a tento stabilní právní rámec může vést k tomu, že projekty EU mohou být financovány a rychle realizovány. Jedna věc je jistá. Potřebujeme lepší koordinaci, která nepovede k tomu, aby tady byla menší flexibilita členských států. To by bylo nebezpečné. Členské státy nelze nahradit. Oni jsou ty, kteří jsou příslušné pro uzavírání takových dohod s třetími státy podíl Evropské komise a účast Evropské komise může poskytnout výhody a podporovat jednotlivé státy během vyjednávání těchto dohod. Eh, a teď se nastal čas na pana Žadota, který bude hovořit za výbor pro mezinárodní obchod ale bohužel eh, nevidím ho, není zde přítomen, tudíž přejdeme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejprve za EPP eh, pan, paní Kastelovera. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Dovolte mi, abych poblahopřála panu zpravodaji a všem stínovým zpravodajům, kteří společně s ním se rozhodli sledovat a vést, spoluvést toto vyjednávání a také podporovat pana zpravodaje ve v trialogových jednáních, která byla doprovázena četnými obtížemi, ale vyjednávali jsme odhodlaně a proto dnes počítáme s určitým mechanismem, který poprvé umožní výměnu informací a sdělování informací mezi jednotlivými členskými státy a Evropskou komisí týkající se mezivládních dohod v energetické oblasti týkající se dohod uzavíraných v těchto státech. A tím se jistě přispěje k permanentní znalosti o mapě subdodávek a o energetické síti a proto je to nesmírně pozitivní pro lepší řízení energetických dodávek do Evropské unie. V rámci tohoto nařízení bych si dovolila říci, že se snažíme vydláždit nezbytnou cestu pro zlepšení rychlosti rozvoje vnitřního energetického trhu v Unii. Kdybychom promeškali dnes tuto možnost a nezahájili jsme dláždit tuto cestu tak, jak si to přejeme, zůstali bychom v situaci, kdybychom ztráceli příležitost a záhy bychom čelili stejné situaci, kterou máme dnes, ale ještě v pozdější době. A proto doufám, že zítra tato zpráva dá velkou podporu našim návrhům. Děkuji mnohokrát, děkuji panu zpravodaji i všem stínovým zpravodajům. Děkuji za váš příspěvek i za dodržení času. Ještě jednou jménem socialistů a demokratů pan Bent Lange. Děkuji, pane předsedo, komisaři. Zpravodaj, nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci, především za trpělivost, kterou projevil v jednání. Také hm, myslím, že chci poděkovat celkově za ten návrh. Myslím, že eh, děláte práci v energetice skutečně dobře ten, koho tady kritizuji, tady není, totiž rada. Kolegové, musím říci, já jsem e, zažila asi 50 trialogů a jednával s radou, ale co jsem zažil v těchto jednáních, to jsem předtím nikdy neviděl, že rada v podstatě vyděračským způsobem e, Eh, parlamentu eh, řekla, že buď to dělej, ne, nebo nic. Zástupce rady během triagolu eh, skutečně se choval, tak jsem to nikdy nezažil. To je protikladu to, co se říká teď, totiž že potřebujeme více Evropy. Právě dnes o tom jednáme, že máme krizi a že potřebujeme více Evropy, abychom dosáhli dohody eh, v klíčových politikách. A to je právě to. Energetická politika je pro hospodářský růst, pro budoucí průmyslovou politiku je v centru pozornosti. Je zcela logické, vážení kolegové, že můžeme mít rozumnou energetickou politiku, když se dohodneme na uh, společných energetických politiků v energetice vůči třetím zemím. E, e, když se řekne vážení, mm, lepší akceptovat nejnižší úroveň než nic, my chceme ale prosadit větší závaznost v, této návrhu, v tomto legislativním návrhu. Komise musí být povinně informována a komise se musí účastnit vyjednávání. To je minimum, abychom zajistili evropskou energetickou zahraniční politiku v praxi a aby si členské státy nedělaly jako doposud. My chceme dát ty návrhy zítra a doufám, že najdou vaši podporu, abychom eh, jak si radu vykázali trošičku jinam. Ehm, to, co jste řekl na závěr, totiž bychom měli vzít skutečně vážně, to jest přeskoumání um, chování rady, abychom v budoucnu mohli zahájit rozumnou revizi. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní pan kolega Krojcman na minutu a půl. Pane komisaři Ettingere, dámy a pánové, máme tady mnoho odvětví, v nichž hovoříme na mezinárodní úrovni o společných evropských náladách, ale to bohužel neplatí pro evropskou energetickou politiku je politování hodné, že návrh Evropské komise a ctižádostivé návrhy parlamentu narážejí u jednotlivých států na takové odmítání. Možná, že rada má pravdu, že tady nemáme společnou zatím linii, ale pravdou je, že e, musíme táhnout za jeden konec provazu dříve či později, pakliže chceme natrvalo mít bezpečnost v energetických dodávkách, dokonce členských státech, kde máme globalizační aktéry na mezinárodních trzích, i ty pocítí, že se můžeme osvědčit jedině společně. To platí společně pro, zejména pro malé a středně velké státy. Nám bylo jasné, že máme ctižádostivý Na vrch ale že rada nepřipustí vůbec žádný prostor k vyjednávání, bylo sně pováženou. Nakonec tedy po velikých rozvahách můžeme souhlasit s dosaženým výsledkem, protože konec konců budeme mít alespoň šanci uzavřít určitý právní rámec, právní základ na, něho, na němž budeme moci v příštích letech stavět. To je lepší než a eh, stroskotaný text legislativy odmítnutý a museli bychom začínat znova od nuly. A proto my budeme hlasovat pro. Já bych chtěl vysloveně ještě jednou srdečně poděkovat panu zpravodaji za jeho angažovanou práci a za jeho snahy podpořit komisi. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego, a nyní na minutu pan kolega Šimaňský. Pane komisaři, dámy a pánové, budování otevřeného konkurenčně schopného trhu s plynem v Evropě se nelíbí některým našim partnerům. V posledních letech princip stejného přístupu různých eh, subjektů k infrastruktuře a svoboda reexportu koupeného plynu je něco, proti čemu se otevřeně staví Rusko, které by tady chtělo mít při- privilegia. Gazprom by se určitě eh, dobře poradil i na konkurenčním trhu, ale jako každý státní moloch eh, velice snaží mít ochranu pro svou postavení monopolisty, protože tady není není dostatečně rozvinutý trh v Evropě, ve střední Evropě, může potom diktovat ceny a kontraktní zásady a ty jsou proti eh, pravidlům konkurenčního trhu. Hlavním nástrojem, jak se provádí taková ta nespravedlivá konkurence, jsou mezinárodní dohody, jejichž jediným cílem je vyhýbat se zásadám společného trhu. Před pár několika měsíci se tady objevila šance, že ochranu našeho společného trhu s, s te, plynem Ehm, posílíme, ale ehm, my jsme bez, bez ohledu na velké snahy pana zpravodaje promeškali tuto velkou příležitost. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A nyní paní kolegyně Savela na minutu. Děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Zpráva kterou se zaobíráme, se snaží vyřešit mnoho problémů, které zažíváme v energetickém odvětví v Evropě. V současné době čelíme problému energetického zásobování v Litvě a v současné době komise právě zahájila šetření, které probíhá a kde se přeskoumává, zda Gazprom neprovozuje monopolní politiku. To přesně jsou problémy, které by mohla vyřešit naše zpráva. Na druhé straně nesmíme zapomínat na to, pane komisaři, že otázka energie a dovozu energie musí být stabilizována. Musíme tady mít předvídatelnost a je třeba zabezpečit, abychom měla nový, no, měli nový mechanismus pro výměnu informací, ale tento systém by neměl narušit dobré stávající vztahy, které mají členské státy s třetími zeměmi nimi. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně. A nyní máme další řečníky. Začíná pan kolega Franko na minutu a půl. Merci, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Dovolte, abych poblahopřál panu kolegovi z naší frakce za jeho mm, zprávu, která byla obtížnou úlohou skloubení bilaterálních dohod pod evropskou úroveň, když se jedná o dohody s třetími státy. Tento návrh bude znamenat rychlou možnost rozhodování ze strany komise Evropa potřebuje mít energetickou politiku, která už teď pokročila, ale nestačí to ještě. Potřebujeme tady strukturální změnu, protože některé země zatím ještě velice závisejí na energetických dodávkách. Proto musíme mít energetickou strategii, abychom a to nám umožní zapojení komise, která se postará o šíření informací mezi jednotlivými státy za respektování zásady subsidiarity. Samozřejmě dohody jsou mezivládní, ale informace o nich budou poskytovány na komunitární úrovni a to umožní eh, lepší situaci v této oblasti. Také si myslím, že to, co se týče dohod mezi obchodními společnostmi eh, v našem obtížném období konkurence, musí být chráněny a proto tady musíme mít také patřičná opatření. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Franko, a nyní pan kolega Balčitis na minutu. Äh, Bohužel tu není, takže slovo pan kolega Györk na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, Dodávky energie do většiny členských zemí jsou zajištěny smlouvami s třetími zeměmi. Ale u těchto smluv platí, ne, neplatí, že jsme největším trhem plynu, jsme nízká váha vůči partnerům, které těžké váhy. Nemáme nutné informace a když akcie nevy, nevyměňujeme, tak není překvapivé, že ti partneři těžké váhy e, knokautují ty lehké váhy. Kolegové, sdílení informací na úrovni společenství je předpokladem, abychom drželi krok s těmi těžkými vahami. Koordinovaná strategie je nutná, tak čl- mohou členské státy dosáhnout lepších podmínek v oblasti energetiky. Bezpečnost dodávek je garantována společným vystupováním. Z tohoto důvodu považuji za velmi důležité, aby komise na žádost vlády se aktivně účastnila těchto prací a gratuluji zpravodaji. Děkuji. Děkuji kolega Čirk, kolegyně Cikao na jednu minutu, Tikao na jednu minutu. Děkuji. Te asigure că Uniunea are la acces are acces la surse diverse de energie. Přístup k různým zdrojům energie mm, prostě nepřerušený přístup zvyšuje bezpečnost, energetickou bezpečnost eh, Unie a to je zásadní pro konkurenceschopnost a mm, ekonomiky. Je třeba optimalizovat vnitřní energetický trh, proto je nutný informační mechanismus mezi členskými státy a komisí, co se týče mezistátních smluv energetice. Je nutné, aby členským státy ze strany komise dostaly pokyny k projednání, aby byla dodržena evropská judikatura a také zajištěno mm, energetické dodávky. Proto mm, by měla být členským státům poskytnuta technická pomoc při sjednávání mezistátních dohod v energetice. Děkuji, kolegyně Cikao, kolegyně Jordan, minuta a půl. Děkuji rozhodnutí eh, Evropské rady, které se týká vnitřního trhu s elektřinou a eh, plynem do roku 2013. Proč ale rada odmítla tuto dohodu? Je tady nějaké nedorozumění a nebo je to zásah do monopolu? Je zajímavé sledovat, jak probíhá legislativní postup. Obvykle nejprve se diskutuje o přidané hodnotě, pak se mluví o zásadách utváření určité politiky a pak se naformuluje návrh dokumentu a vyjednává se o tom, jak tyto zásady by se měly převést do politiky. Každý nový dokument představuje převod národních zodpovědností, ale členské státy nejsou k tomu vždycky ochotny. Tak je tomu i u toho dokumentu, který diskutujeme dnes. I když se jedná jenom o vytvoření mechanismu a ne o skutečné kontrole činnosti členských států. Nicméně tento legislativní návrh, který je poměrně slabý, ale alespoň zavede monitorování trhu s energiemi. Je to jenom začátek a v budoucnosti tento mechanismus bude dále aktualizován, bude-li taková potřeba aby bylo možné dále rozvíjet společnou energetickou politiku, je nutné, abychom ho přijali a je to naléhavé. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně Carvalho na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, začnu tím, že bych velice ráda poblahopřála k panu, komis, panu zpravodaj za jeho výbornou zprávu. Možná je méně ctižádostivá eh, ve srovnání s původní pozicí parlamentu, ale přece jenom představuje pokrok v tom ohledu, eh, že se tady vytvoří právní jistota v oblasti energetické politiky. Spolupráce členských států bude moci být posílena i e, v rámci mezistátních dohod. Dojde k posílení role Evropské komise, která se bude účastnit vyjednávání dohod s třetími státy a tím pádem bude mít také určité možnosti zásahu půjde-li o dodržování evropských předpisů. Co se týče výměny informací o dohodách, které podpisují členské státy, bude zaručeno, že státy, které tyto dohody budou vyjednávat, budou konat skutečně v souladu se stávající evropskou legislativou, která platí pro vnitřní trh. Doufám, že to přispěje k transparentnosti této oblasti a to je jistě posílení externí dimenze energetického odvětví v Evropě. Děkuji mnohokrát a nyní pan kolega Bence na minutu a půl. 30 Děkuji mnohokrát za slovo. Státy ve východní části Evropy Ehm, si myslím, ehm, mají obtíže při jednání s Gazpromem a samozřejmě není tajemstvím, že ten je velice navázán na politický svět, proto nevždycky postupuje úplně logicky. Myslím si, že současná praxe podrývá vnitřní trh a proto evropský eh, trh s energiemi není tak transparentní, jak by měl být. S tím je třeba skoncovat, eh, když hovoříme o dodávání plynu z třetích států. Pak je to věc, která musí být vedena podle pravidel vnitřního trhu ku prospěchu evropských spotřebitelů. Nicméně naléhám na to, aby se hlasovalo pro tento dokument, abychom měli alespoň větší transparentnost. Je tady také revizní doložka, takže se to bude za tři roky velice pečlivě znovu projednávat. Děkuji. Kolega Martin Kiewicz. Eh, pane předsedo, pane komisaři, krize dodávek zemního plynu na konci minulého dekády ukázalo, jak je Evropská unie slabá vůči takovýmto eh, činnostem. Už se udělalo hodně, aby se zlepšila spolehlivost dokázek. Je to nařízení a také činnost, která se poskytuje, aby se vybudoval jednotný trh. To, co tady navrhuje komise, toto eh, rozhodnutí o výměně informací, to by bylo třeba dále zprecizovat. Si zúre zdůraznit, že co se týče polsko-ruských vyjednávání, tady měla komise značné eh, námitky proti podmínkám, které se tady vyjednávaly a také tvrdila, že nedostala úplné informace. A můžeme zdůraznit, že Polsko je dnes jediným státem v Evropské unii, které ale má velice efektivní mechanismus výměny informací s komisí. Tento návrh eh, rozhodnutí umožňuje, aby komise podporovala takové dohody, je eh, například eh, jednání, které teď už komise vede ohledně dodávek z Kaspického moře. Eh, tady se má vytvořit volný trh a proto nemůžeme připustit, aby tomu bránili neodpovědné dvoustrané dohody. Proto tady musí být výměna informací. Komise musí vědět tam, kde existují smlouvy o jejich existenci nebo o jednání, která se vedou. Děkuji. Děkuji kolegovi Martinkěvič, kolega Mesároš. Minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pro rozvoj evropského průmyslu je nutné stabilní prostředí a bezpečné energetické dodávky. Spolehlivé energetické dodávky lze zajistit nejlépe funkčním vnitřním trhem. Třetím energetickým balíčkem bylo eh, jaksi eh, vyňato hm, zajišťování energie některým členským státům. EU více než 60 plynu a více než 80 eh, ropy pokrývá z importu plynová krize v roce 2009 ukázala zranitelnost našich systémů. Proto mm, bychom měli co nejrychleji zajistit eh, dodávky pro, za konkurenceschopné ceny. Co se týče třetích zemí, tak se mm, uzavírají dohody, které ovlivňují fungování energetického vnitřního členu trhu. Existuje cíl energetické politiky EU v tom zvýšit eh, bezpečnost dodávek a zkušenosti ukazují, že účast komise na jednání mezi členských států a třetích zemí eh, to ovlivňuje pozitivně a přispívá k tomu, aby se dodržovaly předpisy vnitřního trhu a nebylo porušováno právo. Děkuji vám, kolega Mesároš. Mm, kolegyně má nyní, nyní má slovo kolegyně Basisku. Evropa závisí na energetickém importu. 400 miliard euro dělá ten účet. Aby byla ta závislost snížena, potřebujeme větší rozmanitost mm, sítí dodavatelských, posílení bezpečnosti dodávek je um, důležité pro mm, politickou, mm, zahraničně politickou situaci Unie. Mm, pro to strategické eh, pro, rum, tedy pro Rumunsko ještě s tím, že máme přístup k Černému moři, což je brána do Evropské unie a proto podporujeme plynovod Nabuko a současně napojení národních a sousedních um, sítí. Děkuji. Dále kolegyně Cavela na závěr ke mm, HDI. Ehm, Karenč, gratuluji ke zprávě, která je velice rozumná. Otázka na komisaře v tomto procesu um, přeskoumání mezistátních dohod um, oddělení v zahraniční vztahy komise bude hrát klíčovou roli v tomto. Já bych si myslel, že energie zůstane mimo zahraniční politiku jako něco, co vyžaduje dlouhodobé e, plánování. Ne, e, není to součást zahraničních věcí. Děkuji kolegyně Cavela. To je konec e, Catch the Eye a pan komisař může hned odpovědět kolegyni Cavela. Pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, jsem potěšen tím, že tady panuje souhlas napříč všemi politickými frakcemi. Máme stejný síl napřímit a spojit naše síly pro posílení vnitřního trhu a při nákupu a dodávkách primární energie je třeba dosáhnout transparentnosti, i za konkurenceschopnosti za hospodářské soutěže, ale je třeba zlepšit situaci i v oblasti poradenství. Sdílím kritiku týkající se zatím málo konstruktivního postoje rady. protože Evropská rada žádá komisi, aby předkládala takové návrhy, jako například jak má být zlepšena zahraniční energetická politika, ale to je skutečně v nepoměru, když se podíváme na každodenní práci, kdyby, když se tato politika nebo tyto návrhy mají uskutečňovat, protože rada nakonec eh, brzdí nebo blokuje to, oč vlastně komisi požádala původně. To znamená, strategická otázka byla stejně důležitá. Bylo potřeba dospět alespoň k tomuto výsledku. Kdyby se nám nepodařilo ani toto, by, stáli bychom v bodě nula před nic. Už tady byly takové pokusy toto téma zmrazit. Teď máme alespoň pár kamínků do mozaiky, které jsou obsaženy ve společném návrhu parlamentu, které my jistě přijmeme, vyhodnotíme, jak se osvědčují, osvědčí v praxi a za dva, za tři roky předloží komise zcela jistě nové návrhy, jakým způsobem bychom mohli tuto vnější strategii v oblasti energetiky ještě zlepšit. Hovořila jste, paní poslankyně, o tom, jakým způsobem energetická vnější politika má vypadat jaksi specificky a jak ji lze spojit se zahraniční politikou jako takovou. Já mám eh, vynikající styky s Lady Ashton. Eh, domlouváme se, jednáme spolu a z pravidla energetická politika má primát, jedná-li se o vztahy ke třetím zemím. Samozřejmě tady existují výjimky, ale čistě energetickou záležitostí je, rozhodně není výhodou dovážet energie z Iránu, kde by měl panovat bojkot, ale částečně s tím měli problém takové země jako Špány, Španělsko a další, protože tím pádem jim vypadlo 30% zásobování energií. Ale jasné je, že jednáli se o semknutou společnou politiku pak je třeba, aby bojkot dovážet ropu nebyl tedy vyslýchán pouze na politické úrovni, ale by se stal skutečně realitou. A v tomto případě je tedy energetická politika ještě jaksi povinována podřídit se zahraniční a politické oblasti jako takové. Ale je třeba, abychom zohlednili specifické energetické zájem v zahraniční politice, které nelze vždycky podřazovat všeobecným zahraničním otázkám. Hovořilo se tady o Nabuku, tedy o otázce, jakým způsobem můžeme postoupit při získávání nových zdrojů. Vycházím z toho, že v roce 2018 budou dovážena velká množství z Azerbajdžánu. A tím pádem získáme kromě Ruska a kromě Norska, kromě Alžírska a kromě vlastních nalezišť ve, spojených, ve Spojeném království a v Nizozemsku další zdroje pro energii v oblasti plynu a domnívám se, že eh, o, za tři čtvrtě roku se jistě rozhodne o dalších rozšíření Nabuko směrem na západ. Otevřenou zůstává otázka, zda to bude pouze plyn z Azerbajdžánu, či zda budou také dovážena množství určitá plynu přes Turkmenistán z Iránu tak, abychom tady měli určitý rovnoměrý koridor a abychom prostě měli další dobrou spolupráci, kromě tedy dovozu z Ruska, Norska a Alžírska. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. A na závěr naší diskuze dostává slovo pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat všem, kdo spolupracovali na této zprávě, především stínovým zpravodajům, eh, kteří byli s námi v trialogu a došáhli jsme, co jsme mohli. Také chci poděkovat náckému předsednictví Evropské komisi. Když to všechno dáme, schrneme, tak si vzpomeňme na to, co je naším hlavním úkolem jako politiků v této oblasti. Musíme myslet na spotřebitele, spotřebitele energie, aby bylo více konkurence, aby ceny byly nižší a spravedlivější. Není to dokonalý dokument, ale je to důležitý první krok, který vytváří mechanismus výměny informací a klade základy legislativní pro budoucí společnou evropskou, evropský energetický trh. Někteří nás kritizují, kteří, někteří chtějí dokonalý zákon, dokonalé, dokonalou regulaci, ale musíme si uvědomit, že zlepšením zákona nebo pro zlepšení zákona potřebujeme nějaký základ, potřebujeme nařízení jako základ. A toto je příležitost akceptovat to, přijmout to a začít budovat pro budoucnost. V budoucnu to můžeme zlepšit. Děkuji vám za vaši práci a prosím vás, abyste zítra hlasovali pro. Děkuji. Děkuji, kolega Karinč. Eh, tímto končíme tuto rozpravu. Hlasování bude zítra ve 12 hodin. Ještě jedno oznámení. Mám tady návrh jmenování členů výboru a delegací. Seznam eh, bude veřejněn až po